a i 30. května a 1. června mm, ze zasedání těchto zasedání již jsou k dispozici zápisy, takže jsou připomínky, ne, takže tento, tyto zápisy jsou tudíž odsouhlaseny. A po zvolení